komise o přijatém rozhodnutí o Evropském aktu přístupnosti. A slovo má opět paní komisařka Tyse. Um, uh, Děkuji vám, paní předsedkyně, poslance a poslankyně. Nesmírně mě těší, že vám mohu oznámit uh, um, rozhodnutí o Evropském aktu přístupnosti a mohu vám také poděkovat za hodnotný eh, přínos za podporu Evropského parlamentu v průběhu celé přípravy této směrnice. Víte, že stále ještě zbývá hodně překážek, které brání lidem s postižením eh, v tom, aby mohli plně požívat svá práva ve společnosti. Nemohou si zvolit, kde a jak budou bydlet, čelí ještě dalším výzvám, když se snaží udržet si zaměstnání nebo ho najít nebo se účastnit vzdělávání a to hovořím jen o pár příkladech. Technologické inovace nabízí obrovský potenciál pro překonání bariér. Třeba smartfony nebo elektronické bankovnictví, nákupy online, to všechno mění naši společnost a naše hospodářství Eh, takže nám ulehčují život. Pokud tyto produkty a služby budou eh, přístupné, nabízí se tím nové příležitosti pro lidi s postižením, jak se účastnit života společnosti a přijímat a nezávislá rozhodnutí. Sjení eh, poslanci a poslankyně parlamentu. Požadavky na mm, produkty a služby roste, to také vyplývá z demografického stárnutí v roce 2020 120 milionů Evropanů bude buď žít s postižením, nebo bude mít nějaké funkční omezení. Evropská unie a členské státy se zavázaly podle umluv OSN o právech osob s postižením eh, dát dispozici produkty, služby a budovy, které budou přístupnější členské státy začínají nezávisle vytvářet eh, legislativu na toto téma a nekoordinovaným způsobem. Pokud nepřijmeme evropské kroky, tak rozdíly v evropských eh, pravidlech se jen zvýší. Což by pak stěžovalo eh, situaci průmyslu možnosti prodávat eh, služby a produkty přes hranice. A je to také špatné pro ty, kdo eh, produkty přístupnosti nejvíce potřebují. Takže naším cílem je eliminovat a eh, předcházet bariéra mezi členskými státy, které vznikají z rozdílných požadavků přístupnosti. Chceme vytvořit celoevropské Eh, požadavky přístupnosti tak, aby příslušná odvětví mohla nabídnout co nejširší škálu produktů, aby služby eh, v celé eh, Evropské unii byly za co nejlepší cenu. Takže stanoví se tu principy přístupnosti místo, aby se popisovala detailně technická řešení. To ponechává prostor pro inovace a flexibilitu. Po intenzivních eh, konzultacích s aktéry jsme vybrali klíčové služby a produkty z každodenního života, eh, které jsou nejrelevantnější na, podpoře nezávislého života. A kvalita života určitě může být často zlepšena jednoduchými eh, eh, produkty přístupnosti. Eh, třeba lepší oznámení o odjíždějících a přijíždějících vlacích v, na stanicích nebo otázka čtení dokumentů. Celoevropské ehm, požadavky usnadní situaci podnikům, zejména malým a středním, a ehm, učiní tedy prodej jejich produktů v jiných členských státech snadnějším a tím se posílí přeshraniční obchod a e, konkurence. Kromě toho je tu také otázka veřejných e, zakázek pro služby a budovy a e, firmy, které se budou ucházet, budou mít větší jistotu ohledně všech požadavků. Pak je tu také eh, doložka ehm, o zdravém rozumu, která eh, zajišťuje eh, zejména ohled na mikropodniky a malé a střední podniky. Akt o, přístupnosti je doplňkem k ehm, nástroji o přístupnosti veřejných webových stránek, stránek který již tady zde prošel prvním čtením. Doufáme, že pak bude moci zajít trialog a žádáme Evropský parlament, aby setrval v svém pozitivním příspěvku a podpoře aby se mohlo překročit k co nejrychlejšímu přijetí. Jsem přesvědčena, že je to situace win-win, čili eh, situace, v níž zvítězí všichni. Eh, náklady pro firmy v členských státech se sníží, a evropské kroky mohou mít pozitivní dopady i na veřejné rozpočty z dlouhodobého hlediska tím, že se sníží eh, závislost eh, těch lidí s postižením. Eh, tato směrnice, a to je patrně nejdůležitějším aspektem, tato směrnice usnadní také přístup osob s postižením ke vzdělávání, posílí jejich příležitost Eh, získat práci, dá jim větší svobodu a více možností v každodenních eh, životních volbách a rozhodnutích. Závěrem mi dovolte ještě jednou zdůraznit, že komise eh, hodlá ze všech sil posilovat rovnost v Evropě. Nikdo nesmí zůstat stranou. Musíme zajistit, aby ekonomický růst a sociální pokrok šly ruku v ruce. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, a prvním přesníkem za Evropskou stranu lidovou je rozvoje Stará sféra na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poblahopřát paní komisařce Toto je směrnice, kterou celý sektor žádal. A e, konkrétně já bych, já měla celou řadu otázek, zda bylo, bude možné ji schválit a podařilo se, takže děkujeme vám. Blahopřeji vám. Řekla jste řadu zásadních slov, zejména těch, které jste adresovala osobám s postižením, aby měli rovnou šanci příležitost se pracovních kolektivů. E, a Vaším záměrem je zlepšit vnitřní trh dostupných produktů a služeb odstraňováním bariér. Eh, řekla to sama paní komisařka, dochází tady k regulatorní fragmentaci, protože každý stát si to reguluje po svém. Eh, také jste zmínila umluvu OSN, když jste hovořila o implementaci eh, této umluvy pro osoby s postižením. Je to odstavec paragraf 9 a to je nezbytné prosazovat. Ehm, ustanovila se, se celá řada služeb, elektronické služby a ostatní služby, ale já v pozměňovacím návrhu jsem zapracovala, že důležité by bylo eh, také eh, eh, 29, v 29. bodu závěru zdůraznit nezbytnost dosažení možné komunikace, tak jak o tom hovoří OSN. Děkuji mnohokrát. A za SAD paní Jutta Steinruck návrh komise ke zlepšení bezbariérového přístupu k produktům a službám je významný krok, který byl již dlouho nutný, aby 80 milionů občanů s postižením mohlo dosáhnout zlepšení života. Je důležité, aby se to dělalo na společném vnitřním trhu, kde platí společné standardy, aby to zjednodušilo životy eh, všech eh, respektivních osob. A to nám velmi leží na srdci. Návrh komise zdůrazňující bezbariérovost, tak jak je to v souladu s úmluvou OSN je právě tak důležité jako aktivní integrace respektivních osob na pracovním trhu. I digitální trh skýtá velké příležitosti, i když je jasné, že lidé, kteří mají normálně potíže s přístupem, by do budoucna mohli být lépe integrováni do pracovního trhu. Děkuji a nyní paní McIntyre za EKR na minutu. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Minulý týden jsem v parlamentu hostila takovou akci, kdy Cameron Russell hovořil o možnostech pro mladé lidi s postižením. Kalem studuje na Evropské college v Bruges. Je to velmi eh, kultivovaný mladý muž, je to Brit a je nevidomý. Ale postižení nemůže definovat nějakou osobu. Postižení nesmí představovat překážku pro to, aby se někdo plně zapojil do společnosti. Kalem nás upozornil, že webové stránky institucí EU jsou zcela nedostupné, nepřístupné. A to je neakceptovatelné, takže dejme si to nejprve do pořádku u nás doma. V Británii říkáme, že lidé, kteří žijí ve skleněných domech, by neměli házet kameny. Takže zajištěme nejdřív to, aby byly náležitě přístupné naše vlastní webové stránky. Děkuji a nyní za frakci ALDE má slovo Marian Harking, minuta 30. Děkuji. V první řadě bych chtěla vám poblahopřát, paní komisařko, za to, že jste udělala to, co jste slíbila, a to sice představit Evropský akt přístupnosti. Je to velmi důležitý krok pro to, jak zajistit, že více produktů a služeb bude přístupné pro lidi s postižením. Jak jste řekla vy sama, do roku 2020 očekáváme, že v EU bude přibližně 120 milionů lidí s nějakou formou postižení. Takže tento akt nejenom zajistí to, že bude celá řada služeb a zboží lépe dostupná pro tyto lidi, ale také dává smysl z ekonomického hlediska a bude to přínosné i pro naše podniky. Co já osobně považuji za velmi pozitivní, je ta široká škála služeb, počítačové služby, bankovní služby, doprava. Tohle všechno je v tomto návrhu obsaženo. A podobně, jak jste řekla vy sama, tak eh, ta technická řešení nejsou nijak detailně popsána, jsou tam jenom popsány ty vlastnosti, které musí to zboží a služby splňovat proto, aby bylo považováno za přístupné. Tento způsob flexibility je velmi důležitý pro naše výrobce a naše firmy, ale zároveň je potřeba, aby se ta přístupnost brala v potaz už v momentě návrhu těchto výrobků. My jsme přijali příslušnou úmluvu OSN a abychom ji splnili, musíme zajistit tuto přístupnost. A konečně stáváme se stále více digitalizovanou společností a toto jenom podpoří další digitální začlenování. GUE Martina Anderson. té akci, iniciativě v eh, Derry eh, na podporu eh, služeb pro lidi s postižením, kdy se mm, tedy řeklo, že je důležité vyšetřovat porušování práv lidí s postižením, protože krácení těchto služeb nejvíce poškodilo tyto lidi. 80 lidí, lidí s postižením potřebují přístup k počítačům, bankomatům, bankovnictví, k dopravě, ke službám, které všechny považujeme za samozřejmost. Kolik z nás eh, poslanců používá tyto služby, aby se se dostalo sem do Štrasburku? Já je všechny využívám. A akt o přístupnosti eh, by pak dával členským státům zapovinnost přijmout nezbytná opatření tomu, aby existovala legislo, legislativa, která zajistí přístupnost a abychom dodržovali úmluvu o práv lidí s postižením, kterou Irsko teprve má ratifikovat. Takže tato směrnice je vítaná, ale opravdu už měla dávno přijít, ale je to aspoň krok správným směrem, který vítáme. Děkuji mnohokrát. Teď jednotliví řečníci, pan Tarant je další, ale není tady, takže pan Koša na minutu 30. Tisztelt biztos asszony, szeretném megköszönni, hogy megtart. Děkuji mnohokrát. Vážená paní komisařko, v první řadě bych chtěl poděkovat za to, že jste splnila váš slib, který jste nám dala a že předkládáte tento akt o příst, akt přístupnosti. My musíme něco udělat se všemi těmi překážkami a zajistit dostupnost Evropy. To je náš společný cíl. Vy jste řekla, že do roku 2020 tady bude 120 milionů lidí s nějakým typem postižení. Každá čtvrtá osoba v EU bude mít určité postižení. Nařízení o evropských fondech je rovněž eh, součástí tohoto, abych tak řekl, širšího balíčku a je součástí charty osob s eh, postižením, zejména doporučení 1.2. Chtěl bych zdůraznit, že toto je poprvé, kdy v evropské legislativě vidíme definici týkající se přístupnosti. Toto bude představovat rámec pro naši další práci. Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Nejprve to bude muset vstoupit v platnost, ale konečně po pěti letech můžeme začít skutečnou práci. A konečně závěrem bych chtěl říci, ehm, bych chtěl ještě jednou říci, že velice vítám to, že tyto překážky konečně navždy zmizí. Děkuji vám mnohokrát. A nyní paní Katrin Stýle na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji uh, také komisi. Eh, vítám uh, tuto iniciativu, i když dlouho trvalo, než jsme se k tomu dostali. Musíme zajistit, aby 80 milionů občanů, kteří žijí s Eh, postižením, aby měli, získalo přístup ke službám a produktům na, na našem jednotném trhu, což je důležitý krok eh, ke vzniku eh, rovné společnosti, zejména pokud jde informační technologie a počítače. Samozřejmě by již byla zdůrazněn přístup webových stránek, veřejných a vlastních. Všichni se musíme podívat také na naše vlastní webové stránky, aby byly přístupné ale tyto návrhy musí zajistit, aby neexistovala diskriminace také na digitálním eh, vnitřním trhu. Je důležité, že dnes v OSN se zvažuje desetiletá eh, revize Eh, závěru ze summitu o informační společnosti a dokument 12 zdůrazňuje právě eh, ty problémy, pokud se týká informačních a komunikačních technologií. A eh, hovoří se o tom tady i v OSN, nejenom v této pozdní hodině tady v parlamentu. Vyzývám komisi, aby předložila legislativní návrh na implementaci té smlouvy výsledku z Marrakeše Eh, je tam zmíněna také otázka elektronických knih, ale méně než 5% je publikováno ve formátu, který je přístupen pro nevidomé a lidi s částečným zrakovým postižením. Takže eh, je, hodně to souvisí, je to vzájemně propojeno a těším se na spolupráci s kolegy, pokud jde o integraci eh, paktu pro přístupnost a smlouvy z Marrakeše. Děkuji mnohokrát teď paní Helga Stevens na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. A milé kolegyně, milí kolegové, velice mě těší, že tady dochází k této legislativě a k to přístupnosti. Je to vlastně uskutečňování doporučení OSN a k tomu ještě komise něco připojí v oblastech, kde má kompetence, ale stále ještě tady neexistuje jasný vnitřní trh pro lidi s postižením. Proto musíme pracovat na tom, aby všechny ještě stávající překážky byly odstraněny a to platí i pro naše vlastní webové stránky. Existují podniky, které své produkty mohou nabízet v celé Evropě a ti také musí dodržovat určitá ustanovení a musí tady existovat dobrá vyváženost, dobrá rovnováha i pro občany s postiženými, ale na druhé straně pro podniky, kteří mají, které mají co nabídnout. Tady musí existovat rovnováha. Ale podíl lidí s postižením bude stoupat. Můžete se mnou počítat v tom, že se budu zasazovat o větší zpřístupnění. Musí to být pozitivní dopad. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo paní Dita Charanzová na minutu 30. Uh, Děkuji, paní komisařko. Více než 80 milionů evropských občanů s postižením potřebují a zaslouží si rovný přístup nejen k trhu práce, ale také k digitálnímu vnitřnímu trhu, aby mohlo kupovat eh, produkty a získat přístup ke službám. Já vřele vítám eh, tento akt o přístupnosti, ale poté, co jsme tak dlouho čekali na tento návrh, musíme nyní zajistit, aby eh, konečná verze tohoto aktu byla schopna také přinést konkrétní výsledky a převést slova v činy, která pomohou těmto jedincům v každodenním životě. Jakožto zpravodajka ke směrnici o přístupnosti webových stránek by byla také vděčná, kdybyste mohli dá více vysvětlit, jak vnímáte vztah mezi eh, těmi eh, to oběma nástroji. Jak beru na vědomí tu vysvětlovací poznámku a úvodní ustanovení, ale budeme potřebovat více vysvětlení před trialogem. Mohu vás ujistit o tom, že parlament se nevzdá své pod, širší podpory um, směrnice o webové s, přístupnosti k webovým stránkám. Osoby s postižením potřebují ovšem plný přístup k digitálnímu vnitřnímu trhu a k internetu. Netýká se to jen veřejných stránek. Děkuji mnohokrát. Teď se dostáváme k poslednímu postupu ke zdi a dnešního večera. A jako první hovoří paní Michala Švidrová na minutu vážená paní komisařko eh, chtěla bych vystoupit proto abych eh,

místa. děkuji. děkuji. nyní má slovo paní sehnalová na minutu.

to je hlavní důvod proč evropský akt přístupnosti podpořit a velmi důrazně k tomu vyzvat i členské státy. děkuji. Děkuji mnohokrát a teď jste vy, pane Matiasi, posledním řečníkem. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V Evropské unii dnes je 80 milionů občanů s postižením a proto, proto se domníváme, že tato iniciativa eh, na odstraňování bariér je nesmírně důležitá, stejně tak je důležité vzdělávání. Jedná se o rovnoprávnou možnost účasti a důležité je, aby tyto osoby mohly nacházet práci. Malý člověk postižení, tak se eh, šance najít práci snižuje na 25%. I v Řecku máme podstatnou část osob s postižením a 80% z nich u nás nemá žádnou práci. Eh, politika úsporných škrtů vedla jenom ke zhoršení celé situace. A za to může trojka co se týče důchodů pro, postiže, pro osoby s postižením, to je 400-500 eur a občané s postižením jsou vyloučeni. Děkuji mnohokrát a teď má ještě jednou ve jméno komise slovo paní Tyson. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kolegové, nebo já mám pocit tedy, jako, že jste mé, mý kolegové a kolegyně, děkuji vám všem poslancům a poslankyním Evropského parlamentu za podporu. Doufám, že se to dotáhne velmi brzy a pak to také budeme schopni velmi rychle implementovat. Musíme se postarat o to, abychom my i naše nástroje byly eh, stále více dostupné to znamená i to, co my publikujeme za Evropskou unii, za komisi. A já opravdu se na to dívám tak, že musí být eh, dostupné úplně všechno eh, na internetu. Určitě tedy předám to sdělení, že je tu ještě velký prostor ke zlepšení a budeme to eh, muset vzít v potaz. Um, jistě, že mm, jsou tu také potenciální náklady pro firmy. My jsme se snažili, aby tyto náklady byly co nejnižší aby firmy se mohly sami rozhodnout, jaké, jakým způsobem to budou realizovat, aby to nebylo jednotné řešení pro všechny, aby mohly existovat různé eh, koncepce, různé způsoby dosažení toho cíle. Eh, také eh, samozřejmě jde o nové produkty, inovativní služby, Nebudeme reformovat eh, něco, jenom opra záplatovat něco, co máme. Chceme, aby náklady byly, jak říkám, co nejnižší. Pokud i tak budou vysoké, ehm, tím, když eh, se snažíme získat eh, nějaký produkt, a který by pak měl se pře, úplně přepracovat v něco úplně jiného, tak já myslím, že by se měla, měla být aspoň snaha, aby ten nový produkt byl těmto eh, požadavkům přizpůsoben. Takže my eh, bereme ohled na náklady pro průmysl a odvětví, ale eh, zároveň si myslím, že pokud se všichni postavíme za tyto požadavky, budeme mít nakonec nižší náklady a větší šanci na úspěch. Pokud jde o ty funkční požadavky týkající se webových stránek, tak tam pokud jde o rozsah působnosti, tak jistě je tu ta směrnice na jedné straně, budeme, bude zahájen dialog, ale eh, jsou tu jednak webové stránky veřejné, pak webové stránky soukromé, ale funkční požadavky by měly být stejné. Pokud jde o autorské právo, jak to bylo tady zmíněno, tedy Marrakešská dohoda má výjimku eh, pro autorská práva u tištěných eh, knih, když eh, se z toho má udělat tedy verze v Brailově písmě, ale mluvíme nejenom o těchto tištěných knihách, ale elektronických knihách. Ty jsou pak zpřístupňovány tak, aby byly nějakým způsobem konzumovatelné prostřednictvím Eh, jiných smyslů než zraku. Takže aby tu existovaly tyto služby. A to je jenom, to by znamenalo jenom drobnou, drobný adaptační eh, náklad, který by nám eh, umožnil dospět k celkově lepší přístupnosti pro všechny. Děkuji vám za podporu, jsem ráda, že se budu moci spolehnout na vaši eh, podporu i v budoucnosti. Děkuji.